přijaté. Na minulém zasedání 15. dubna jsem eh, to výklad od výboru pro, konstituční, eh, pro ústavní záležitosti eh, od dodatku 16 odstavce 1 jsem oznámil a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla vznesena námitka, tak toto ustanovení podle článku 226 odstavce 3 jednacího řádu je přijat. Příslušné výbory um, Eh, zaslali korigenda ke čtyřem textům přijatým Evropským parlamentem. Podle článku 231 odstavce 4 tato korigenda budou považována za schválená, pokud do 24 hodin některá frakce nebo při nejmenším 40 poslanců nebudou požadovat hlasování. Tyto texty jsou na eh, webových stránkách plenárním zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu z této schůze. Ve středu podle článku 78 jednacího řádu společně s předsedou rady podepíši 12 aktů, které byly přijaty v řádném legislativním postupu. E, tituly těchto e, aktů budou zveřejněny v zápisu ze schůze. Nyní se dostáváme k pořadu jednání tohoto týdne který byl konferenci předsedů podle článku 149 schválen 23. Eh, dubna a konečný návrh pořadu jednání byl rozeslán. Je to k pořadu jednání? Dobře, prosím.